ochránců lidských práv v Rusku. Nejprve bych poprosil autory těchto usnesení. První je paní Hedy Hautala, má dvě minuty. Arvoisa puhemies, oikeastaan meidän pitäisi viettää täällä muistohetkeä ja sytyttää... Děkuji. Měli bychom si vlastně všichni zapálit svíčku, když mluvíme o vraždě těch aktivistů za lidská práva. Paní Mirová, Sadlajeva, Alex Zabrajov, mnozí jiní přišli o život, když prostě brání lidská práva. Všichni si zaslouží naši podporu, zaslouží si, abychom na ně mysleli a my jsme se pokusili rovněž je eh, podporovat, když ještě byli mezi námi. Zároveň musíme vyrazit, vy, vyjádřit lítost, že se ne, Rusku nepodařilo řádně vyšetřit tyto případy a přivést k odpovědnosti pachatele. Najít vůbec ty pachatele a tady eh, Evropská unie se na Rusko obrání, obrátila s výzvou, ale to nestačí. My se musíme zamyslet nad tím, jak se nám může povaři, podařit, aby Rusko jako právní stát uplatňovalo zásady právního státu. A když budeme nově vyjednávat eh, smlouvu o partnerství a spolupráci, abychom toto téma zmínili Zastánci lidských práv v Rusku musí být chráněni a my musíme uvažovat i, zda my nemůžeme chránit eh, jedince, jež se nacházejí v nebezpečí. Nemohli bychom například nabízet těmto lidem výzum, pokud vědí, že jsou v ohrožení života a mm, potřebují se z Ruska tedy vycestovat. Možná by mohlo být v Evropském parlamentu takové středisko, z něhož by se daly čerpat informace nebo které by zhromážďovalo informace o ohrožených zastáncích lidských práv. Zdá, dá se to udělat hodně a Anna Politovská když ještě e, žila, řekla, že se dá udělat hodně, ale dělá se to příliš málo. Děkuji a další paní De Kaiser za slovo, vážený pane předsedající. Já využiji tento čas, abych trošku upřesnila, upřesnila pozici mé skupiny, která se mm, zároveň připojila k tomuto usnesení. Ovšem máme i své samotné usnesení. Ráda bych řekla, že souhlasíme se společným usnesením, pokud jde o Natalii Estemirovou, paní Sadulajevou a pana Džabrajlova. Opravdu jsme velice mm, nemilé překvapení těmito vraždami. To jsou jen další z těch vražd, které, o kterých eh, slýcháme v poslední době, pokud jde o aktivisty. V našem usnesení máme stejné informace, jakožto v tomto společném usnesení, to znamená, odsuzujeme tyto útoky, chceme, aby došlo k řádnému vyšetření. Samozřejmě, že nás neklidňuje mm, toto zhoršování eh, situace v oblasti lidských práv Jediný rozdíl je ten obsah eh, celého tohoto usnesení nebo rozsah, pokud jde o Severní Kavkaz, pokud jde o eh, celou tuto oblast. My se totiž domníváme, že je zde, mm, jsou zde jiné možnosti a myslím si, že i mimo tohoto usnesení mm, které pravděpodobně přijmeme před eh, summitem mezi EU a Ruskem. My totiž chceme, aby se celá tato oblast obrany lidských práv Ruska, aby se dostala aby byla součást usnesení a zároveň, aby to bylo součástí všech našich dokumentů, všech našich schůzek s Ruskem. To znamená, zde spíš vidím ten problém načasování nebo v samotného místa, protože to jsou politické záležitosti, který, které bychom měli vyřešit politickými um, nástroji a nejenom tímto naléhavým postupem. Právě proto jsme přišli s naším vlastním usnesením, i když pokud jde o samotnou podstatu problematiky, tak souhlasíme s ostatními politickými skupinami. Paní Renata Weber, prosím. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, kolegové, eh, přednést pár údajů. Pouze letos eh, v lednu Stanita eh, Markelov, právník, který eh, byl eh, obráncem paní Politovské, byl zastřelen přímo za bílého dne v centru Moskvy. Zároveň Anastasia Barborova, která se ho snažila chránit, rovněž byla postřelena a zemřela. V červenci Natalia Stemirova, známá ruská zastánkyně lidských práv a aktivistka, byla nalezena v Ingušetě lety eh, po té, co byla unesena z Čečenska. Eh, necelý měsíc později další aktivista Zarima Sudajeva a její manžel byli uneseni a zabiti. V srpnu eh, Ali Abdulmari Akhmejlov byl poté zastřelen poté, co se rozešel se synem Tagestanu šest osob eh, za necelých eh, osm měsíců. Ehm, tyto únosy a vraždy eh, jsou pouze vrcholkem ledovce v Rusku, kde jakékoliv nezávislé hlasy právníků, novinářů a jiných občanů jsou hrozbou pro autora takového hlasu a ohrožují ho na životě. Porušování lidských práv v Rusku a zejména na Severním Kaukazu nesmíme už dále ignorovat. Nemůžeme být naivní a domnívat se, že takové super mocné Rusko, které má jeden z největších policejních aparátů ve světě, nedokáže vyšetřit takovéto trestné činy a přivést vyniky k odpovědnosti. Musíme si uvědomit, že beztrestnost pachatelů trestných činů na obráncích lidských práv eh, povede k rostoucí kultuře bezpráví a k tomu, že taková tendence bude sílit. V Rusku se musí respektovat svoboda pohybu, eh, svoboda vyjadřování svého názoru v souladu s mezinárodními úmluvami OSN. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Bert Poselt. Pane předsedající, náš Otto von Habsburg, náš prezident, toho se jednou ptali, zda nelituje, že není císař, ale pouhý europoslanec. A on řekl, ne, nikoliv, protože kdybych byl císař, tak bych musel se obrácet na osla vaše excelence. A tak to mohu říct oslu, že je osel. A já si na to vždycky vzpomenu, když mluvíme o lidských právech. My přece nejsme nějakým spolkem diplomatů. My jsme politicky, parlamentárně naladěné grémium a můžeme lidem říkat pravdu do očí. Existuje takové přísloví, kde se říká, že ryba smrdí od hlavy. A není to tak. A já tady velice děkuji kolegyně Weberové, že to vše pojmenovala, jak se patří, že totiž tyto incidenty, ty vraždy na Kaukaze, to nejsou všechno náhody, to nejsou nejsou nějaké souhry nějakých temných náhod. To jsou všechno projevy eh, rostoucího vlivu a moci prezidenta Putina, eh, který si z Moskvy všechno řídí. Tam v Moskvě explodovaly eh, budovy a on zanechává za sebou krvavou stopu a ta vede stále znovu do Čečenska, ta se dotýká nevinných lidí, civilního obyvatelstva a zejména se soustředuje na obránce lidských práv. Tady jsme některé jmenovali, s některými se osobně známe a ti se zasazují ne pouze za lidská práva v Čečensku, ale za porozumění mezi národy, mezi Čečenci a Rusy, za e, mír na Kaukaze. A tito lidé jsou odstřelováni jeden po druhém. Proto, vážení kolegové, ano, tady se musíme nějak projevit. Je to přece směšné, když tady máme ženu, která nás navštěvovala, kterou jsme odměňovali, která zde byla velice vážena. Ji nám zavraždili před očima a my tady neustále to odsouváme na pozdější dobu a tím Rusku předvádíme, zda jsme z toho reagovat okamžitě nebo ne. My musíme reagovat okamžitě a musíme jasně říci konec s vraždami, konec s porušováním lidských práv, svoboda pro Čečensko, svoboda pro Rusko, ale především nesmíme připouštět neustále porušování lidských práv, neustále vraždy, které mají tajemné pozadí.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 hovoří o porušování lidských práv v Rusku, systematické pronásledování eh, národních a etnických menšin. To se váže právě s vraždami. Eh, každodenně jsou tito lidé ohrožováni na životě, jsou mučeni, jsou eh, uvrováni do vězení a to už je téměř každodenní jev E, Rusko nedokáže nějakým způsobem to vyřešit, naopak to ignoruje a mnozí pachatelé jsou neustále na svobodě a to nesvědčí pouze o neschopnosti, to, to svědčí o zanedbávání této problematiky. To by se mělo promítnout do našich vztahů s Ruskem a my bychom se měli na Rusko obrátit s žádostí, aby systematicky se tím zabývala, aby potrestala vinné a aby e, předcházela takovýmto bestiálním vraždám. Děkujeme. A dalším řečníkem je paní Cornelia Ernst, dvě minuty. Dámy a pánové, já jsem tady nová v parlamentu a nejdříve bych chtěla konstatovat, že otázky lidských práv jsou i pro maj, moji politickou stranu německou Die Linke zásadní věci. Jakékoliv porušení lidských práv je v skutku hodno odsouzení a musíme se vždy zamyslet, kdo jej spáchal, kde. Nemá to nic společného s měšováním do vnitřních záležitostí nějakého státu. Opravdu mě znepokojuje už celé roky, když neustále slyším, že aktivisté v oblasti lidských práv jsou zabíjeni a to pouze proto, že se účastnili záležitosti v Čečensku. Estemirová, Sadolajeva, Estemirová. To jsou vše příklady na to, eh, že se to děje, to nám je musí otřást a my se tím musíme zde zabývat. Eh, a já rovněž musím prohlásit, že jsem velice znepokojena tím, že například zavraždění Ani Politovské nebylo do dneška vyšetřeno a znova dnes se um, rozbíhá další e, soudní proces a já ale doufám, že se najdou viní, že budou potrestáni, aby tomu nedocházelo opětovně. My čekáme jedno, chceme okamžitě a obratem aby policie byla schopna být na stopě těmto e, vraždám a aby se nevyčkávalo, aby boj o lidská práva mohl být napsán na eh, plakátech, aby byl veřejný, aby nebyl boj o lidská práva jakoby vlastním rozsudkem smrti. A doufám, že nasledující schůzka na nejvyšší úrovni mezi EU a Ruskem se bude tím tématem zabývat nikoli pouze někde na mantinelech, ale že to bude na mm, prvním místě v tom vyjednávání. Rovněž bych si přála, abychom nemuseli se tím zabývat až někdy ve čtvrtek pozdě odpoledne, aby nás tady bylo víc, aby že by nás to mělo zajímat i když mluvíme o hospodářství, o obchodu, tam je to často podružné téma, my to chceme změnit a to jsem tady chtěla říci. Köszönöm szépen. Most a képviselőcsoportok nevében köveznek, következnek felszólalások. Děkujeme a nyní za politické skupiny pan Kačmárek jedna minuta. Pane předsedo, Vážení kolegové, země, která má e, vysoké procento trestných činů, se může tvrdit, že takovýto lidé umírají vlastně náhodně, protože je tam celkově mnoho trestných činů. A dnes, 17. září, vám musím připomenout smutné výročí, 70. výročí sovětské agrese na Polsko. E, po vkročení do Polska um, Sověti rozstříleli přes 21 tisíc polských občanů. A proč já se o tom zmiňuji? A oni dnes tvrdí, že to byl prostě obyčejný trestný čin, tak jako je obyčejným trestným činem vražda nějakého ochránce lidských práv. Ale škála vražd v Rusku nám jasně vypovídá, že to takto nemůžeme interpretovat, že je to velice natažené, nesmí se to brát jak, mm, za správnou minci. Tady přece celé ovzduší politické, společenské ovzduší ovzduší v Rusku je takové, že se e, tyto vraždy objevují na denodenním pořádku. E, v Rusku vládne morální krize. E, smrt je trivializována. Lidské hodnoty nemají správné místo a já doufám, že právě vztahy Evropské unie s Ruskem to napraví. Děkujeme a dalším řečníkem je pan Palecký. Jeden a půl minuty. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Naše skupina SD je rovněž zneklidněna tím, k čemu dochází v Rusku. Anna Politkovská, Natália Estemirová, Zarema, Sadulajevová mm, a ostatní byli všichni zavražděni. Nesmíme na to zapomínat a měli bychom se snažit pochopit Eh, proč k tomu došlo. Měli bychom pohnat k zodpovědnosti pachatele a zároveň se zabývat tím, proč dochází k tomuto, k této mm, beztrestnosti v určitých oblastech Ruska, proč, to, proč nejsou tyto případy stíhány. Ruský prezident Medvedev slíbil, že budou pachatelé nalezeni. To jsou slova mnohem silnější než předchozího prezidenta, ovšem neustále jsou to pouze slova. Čas ukáže, zda dodrží tato slova a sliby a zda dostane svým povinnostem. Rovněž bychom měli zhodnotit eh, aktivity Ruska na Kavkaze. My, naše politická skupina, se rozhodla proto přijmout náš vlastní dokument. Myslíme si, že situace lidských práv v Rusku by se mohla zlepšit pouze pokud dojde ke konzultaci mezi EU a Ruskem a když v těchto konzultacích ohledně lidských práv um, se dostaneme na vyšší úroveň. Evropský parlament měl být součástí všech těchto jednání a zároveň bychom do této rozpravy měly zapojit nevládní organizace a ruské vládní organizace. Domnívám se, že jde o nesmírně závažnou záležitost, které musíme věnovat pozornost. Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem je paní Andriky na jedna minuta. Děkuji za slovo. Tato diskuse a také usnesení Evropského parlamentu o vraždách eh, obránců lidských práv v Rusku je nesmírně důležité, a to zejména v této chvíli, kdy stále dokola slyšíme o nových a nových vraždách eh, Jedná se o Zaremu Sadulajevu a další. Evropané by neměli ignorovat tyto brutální činy a toto chování a zabíjení obránců lidských práv. Kdykoliv jednáme s Ruskem, měli bychom na ně apelovat, aby eh, zrychlili ta vyšetřování a aby bylo dosaženo spravedlnosti. Mělo by to být určitým pravidlem pro jednání s Ruskem protože už to takhle dál není přijatelné. Zejména chci upozornit na Čečnu, kde je e, zločin na vzestupu. Měli bychom stále dávat důraz na právo na lidský život a na důstojnost, protože žádná jiná práva nejsou vzácnější. Prezident Medvěděv by měl nést osobní odpovědnost za to, aby všechna ta vyšetřování vedla k nějakému výsledku. Děkuji. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Kelám jedna minuta. The human rights. Děkuji za slovo. Situace lidských práv v Rusku se mění. Mění se k horšímu. Musíme žádat od ruských úřadů, aby udělali opravdu všechno pro ochranu zastánců lidských práv. Víme, že zásadní věc, která zde chybí, je vůle. Já si totiž myslím, že bychom to mohli udělat, pokud by Kreml opravdu měl, pokud by Kreml nevyvíjel tlak na soudnictví, a soudnictví by mělo chránit ochránce lidských práv. Pokud to neudělá, tak eh, se v podstatě stávají rovněž pachateli v této oblasti. Proto bychom měli se obrátit na naše orgány, na komisi, eh, protože pokud Kreml bude o těchto záležitostech hovořit pouze a bude to mít pouze na papíře a nepřistoupí ke skutečným činům, tak to, to znamená, že jsme se nepoučili ani Kreml, ani Rusko, ani my z následků vraždy paní Politkovské. Děkujeme. Dalším je pan Sonik. Dvě minuty. dňu mluvíme dnes o deptaniu. O pošlapávání lidských práv v Rusku mluvíme ve velice symbolickým den. Přesně se, před 70 lety rudá armáda po dohodě s Hitlerem eh, vstoupila do Polska a obsadila třetinu země. Stalinovská vojska vraždila tisíce Poláků a další tisíce byla odvezena do lágru na Ruska Stalina. Bylo vyvražděny tisíce polských důstojníků v Katyni. 17. Listop, 17. Eh, září pro nás navždy zůstane dnem potupy. Však Současné Rusko není ochotno přistoupit na pravdu a neustále se vymlouvá na okolnosti. Dodnes nechce zveřejnit okolnosti katinských vražd a e, i dnes se v Rusku dějí e, věci e, potupné. Význam takovou známkou zralosti každého státu je vyrovnání se z minulosti a příkladem takového státu je Německo. Pouze pokud eh, si eh, správně interpretujeme minulost, jsme schopni vykročit do budoucna a Rusko pouze až, když se Rusko zbaví svého stalinského břemena, když přestane bojovat s vlastními občany, kteří nasazují život za to, aby se v Rusku respektovala lidská práva, až pak se Rusko stane vyzrálým státem. E, my budeme pamatovat na všechny, kteří byli e, tajemným způsobem zavražděni. Tavares. Děkujeme a dalším řečníkem pan Tavares. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. V zavraždění Natálie Estemirové e, na nás jistě všechny hluboce zapůsobilo, protože víme, že byla unesena a, nebo jeden den jsme se dozvěděli o jejím únosu a další den jsme se dozvěděli, že byla zavražděna. A jak již řekli mý předřečníci, tak je nutné, abychom bránili lidská práva na celém světě, ať už je to v jakékoliv zemi. Dopad eh, těchto vražd na situaci obránců lidských práv je znepokojivý, protože je to zastrašování a určitě to působí velice negativně na všechny ty, kteří se snaží hájit lidská práva v Rusku. A nakonec dochází k oslabování respektu k lidským práv eh, na celém světě. Čili ten eh, dopad těchto vražd je znepokojivý a také se ani nedá předpokládat, jak velký dopad to může mít. Je nutné, aby proběhlo efektivní vyšetřování a aby také eh, byla zabezpečena eh, aby, bylo, aby tito obránci lidských práv eh, mohli žít v bezpečí. Také proto podporuji toto usnesení a doufám, že ruské orgány ho vezmou v úvahu a budou se snažit chránit práva všech obránců lidských práv. Pocházím z Portugalska a příští týden se budu účastnit jednání v Rusku. Myslím, že vztahy Evropské unie a Ruska jsou velice důležité. Evropa také vděčí Rusku za mnoho a je třeba chránit svobodu jak Evropanů, tak Rusů. Děkuji. Děkujeme. A nyní se dostáváme k části Catch the Eye. Prvním řečníkem je paní Korhola. Arvoisa puhemies, teidän äidinkielenne on niin kaunis, että minä... Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, váš jazyk je tak eh, moc příjemný, že bych vám ráda poděkovala maďarsky. Vážený pane Tavareši, vím, že pracujete rovněž v eh, oblasti lidských práv. To je záležitost, která samozřejmě není pouze pro levici. My spolupracujeme v této oblasti. Paní Ernst správně zúraznila důležitost celé této spolupráce zde eh, plenárním, na plenárním zasedání. Je nás pouze opravdu hrská. Ostatní poslanci už jsou na cestě domů a já si myslím, že je to špatně, že by tyto otázky měly být součástí naše politické rozpravy. Já už jsem byla členkou výboru pro zahraniční záležitosti, vytvořili jsme i eh, podvýbor pro lidská práva. Chtěla jsem právě mm, aktivně pracovat i v, této, v tomto podvýboru a kolegové se mě ptali, proč jsem nepředložila více pozměňovacích návrhů v oblasti lidských práv. Ovšem já bych ráda řekla, řekla, že právě proto je zde vytvořen tento výbor pro lidská práva. Ovšem zdá se, že se to stalo jakési, jakýmsi getem, nefunguje to, jsme v jakési slepé uličce a právě proto bychom měli spolupracovat my všichni napříč politickým spektrem, aby se tato otázka stala součástí naší politické práce. Pan Vigelin. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, rád bych reagoval na argumenty pana Poselta i paní Kaiser. Samozřejmě, že si myslím, že otázky lidských práv by se nikdy neměly spochybňovat. Eh, vždy já, my všichni bychom se měli zabývat těmito závažnými záležitostmi. Neměli bychom spochybňovat socialisty, demokraty mm, a jejich zapojení do oblasti lidských práv. My jsme vždycky, vždycky bránili lidská práva, i když vaše skupina, vážený pane poselte, zabírala oči před ehm, zločiny v Iráku a v Guantanámu. Pokud jde o lidská práva v Rusku, to je zásadní problém a naše usnesení v tomto směru hovoří velice jasně. Evropský parlament by měl proskoumat ehm, ovšem tyto případy jeden po druhém a neměl by předkládat pouze jakýsi seznam, jakýsi seznam požadavků, které předložíme Rusku bez jakýchkoliv výsledků. Příští týden dojde k tomu, že delegace naší politické skupiny navštíví Moskvu a my položíme tyto otázky velice konkrétním způsobem. Proto bychom neměli zneužívat této situace proto, abychom zde předkládali nějaké seznamy všech problémů, které máme s Ruskem. Měli bychom se zaměřit na zásadní problém. Děkujeme, pan Mikolášek. Vážený pan předseda, vážení kolegovia, a kolegyně. Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, dovolte, abych vyjádřil smutek a hluboké znepokojení e, vůči událostem, ke kterým došlo v červnu v Rusku. Jsem otřesen, e, když slyším o vraždách e, pana Kulagana, pany Estemirové. To jsou vše lidé, kteří se zasazovali za právo spravedlnost. Je třeba vyvinout veškerou snahu, abychom zadrželi a potrestali vrahy. Já vítám a podporuji opatření, která bude nevyhnutně nutné zavést, abychom se těmi vraždy, abychom ty vraždy mohli vyřešit. Rovněž v srpnu roku 2008 došlo k vraždám kde v průběhu konfliktu eh, Ruska a Gruzie eh, Rusové utočili a nebyli schopni chránit obyvatele eh, před porušováním lidských práv na území, které patřily nepochybně pod ruskou kontrolu. A ruská vláda musí jasně projevit vůli netolerovat další porušování lidských práv. Tannok úr, egy percben. Dalším řečníkem je Patanov. Děkuji, vážený pane předsedo. Tato beztrestnost, kterou vidíme v Rusku, pokud je o zneužívání, zneužívání lidských práv, to, že dochází k útokům na novináře, na etnické menšiny, které trpí různými zločiny, to, že dochází k marginalizaci aktivistů, že jsou lidé umlčováni. Myslím si, že skutečně nevím, zda nebo ze které strany vlastně přichází všechny tyto útoky. Vidíme ovšem, že je zde beztrestnost, určitě laxní přístup ze strany soudních orgánů Rusko tímto způsobem v podstatě provokuje celou záležitost. Vidíme zde zastrašování mm, Ukrajiny nebo různých suverénních oblastí a tak dále. Vidíme zde samozřejmě ale i strategickou důležitost pro Evropskou unii. Chceme mít dobré vztahy s Evropskou unii. Ovšem, myslím si, že bychom neměli zavírat oči a měli bychom hovořit o našich společných hodnotách a o základ, zásadních um, právech, protože tyto hodnoty by měly sdílet i ruští občané a to, aby skopši všichni žili v míru. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Morvaj. Negyed százada hivatásom az emberi jogok. Děkuji. Jako právník hájil lidská práva a já teď musím říct, že hovořím s velkým eh, soucitem a Vím, že takovýto kolegové přišli o svůj život, eh, protože ji obětovali za lidská práva. Proto chci eh, vyslovit soustrasty jejich eh, blízkým. Jak máme postupovat za takovýchto okolností? Měli bychom žádat vyšetření, skutečné vyšetření od státních orgánů, které by tak měly bez váhání učinit. Evropský parlament by se takto měl zachovat, ale bohužel mám pocit, že se to tak asi nestane. Proč? Protože my eh, takto něco žádáme od třetích států, ale když se něco podobného stane například v našem členském státě, jako je Maďarsko, dochází k porušování eh, práv. Víte, že pán Schmidt eh, ví, co se stalo, že byly zorganizovány manifestace, spousta lidí si připomínalo revoluce z roku 1956. A co se tam stalo? došlo k incidentům a parlament se ještě nezabýval tím, co se tam stalo. Takže diskutujme o tom. Pokud parlament nebude eh, schopen takto postupovat, tak budeme mít eh, podpředsedu ve výboru a budeme se snažit eh, dosáhnout výsledku ale měli bychom, když žádáme třetí státy, aby toto učinili, zajistit, aby se totéž dělo i u nás, v našich členských státech. Hovořila jste déle, než vám bylo svěřeno, ale myslím, že se jedná o velice závažnou otázku, proto je důležité, abychom tady každý, kdo má zájem, mohl prohovořit. Pan Freda. Děkuji vám, pane předsedající. Nejprve bych chtěl říci, že jsem zklamán tím, že když jsme tady hovořili o krizi v mlékárenském sektoru, tak byl tento sál plný, ale teď, když tady hovoříme o velmi vážných věcech a o porušování lidských práv v Rusku, tak je nás tady sotva 30. Nechci tím říct, že mléko je úplně nepodstatné, ale lidská práva to je něco úplně jiného. Chtěl bych také říci, že v tomto roce několik zemí střední a východní Evropy slaví 20. výročí odpádu komunismu. A jenom pomyšlení na to, že nedaleko od nás ta mocnost, která stála u zrodu komunismu, ukazuje naprosto lhostejnost vůči zločinům proti aktivistům, je věc naprosto neakceptovatelná. Měli bychom všichni eh, podporovat konec totalitarismu. Eh, konec eh, spontánních vystoupení a nyní bych chtěl dát slovo komisařce Kuněvě, aby zareagovala na naši diskusi. Děkuji vám, pane předsedo. Dnešní debata o situaci v oblasti aktivistů lidských práv v Rusku je velmi aktuální a velice vhodná. Nedávná vlna násilí proti ochráncům lidských práv to uh, dala do popředí. Poukázala na velká nebezpečí, kterým tito lidé čelí během svojí práce. Mnoho lidí muselo za ochranu lidských práv zaplatit tu nejvyšší cenu. Chtěli bychom vzdát poctu všem těm, kteří ztratili své životy, i těm, kteří nadále pokračují ve své práci v tomto prostředí. Velká část násilí proti těmto lidem probíhá na severním Kavkaze v kontextu rostoucí nestability. Evropská komise zná mnoho z těchto lidí, je to, jsou to vysoce respektovaní partneři, co se týče o prosazování projektů lidských práv. E, nevinní civilisté, vládní úředníci i pracovníci státních institucí, ti všichni přišli o život. Násilí proti ochráncům lidských práv se ale neomezuje jenom na Severní Kavkaz. Máme zprávy od eh, aktivistů, právníků i nezávislých novinářů v rámci celé Ruské federace, kteří se potýkají s, se zastrašováním a obtěžováním. Eh, na Evropská unie musí jednoznačně se postavit proti tomuto násilí a musí požadovat, aby Rusko respektovalo ty závazky, které přijalo, když se stalo členem OSN, OECD i Rady Evropy. Je naprosto zásadní, aby útoky a násilná úmrtí aktivistů občanské společnosti byly náležitě prošetřeny a aby byly potrestáni pachatelé těchto činů. Je Pravda je, že jedině nás náležité prošetření může vést k tomu, že se rozptýlí atmosféra strachu a teroru. Pan prezident Medveděv se postavil proti tomu, co on po, hm, označil za tzv. právní nihilismus, který převládá v Rusku. Je tedy potřeba Rusko podpořit v probíhající reformě soudního systému. EU velice si váží příležitosti hovořit o oblasti lidských práv s ruskými orgány. Vítáme otevřenější přístup, který zaujal pan prezident Medvěděv v rámci diskusí s EU o těchto otázkách. Nadcházející summit EU-Rusko bude představovat další příležitost, jak pokračovat v těchto diskusích. Hmm, musí být ale doplněn také výměnou s experty pravidelné konzultace mezi EU a Ruskem představují možnost, jak dále prohlubovat spolupráci v této oblasti se všemi zainteresovanými subjekty. Bezpečnost ochránců lidských práv musí být naší hlavní obavou. Apelujeme na ruské orgány, aby vynaložili veškeré úsilí pro to, aby zajistili, že ti, kdo se snaží Eh, vrhnout světlo na násilí páchané na těchto lidech, mohou sami tak činit, aniž by byli vystaveni nebezpečí, zastrašování nebo násilí. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní máme na řadě eh, rozpravu o pěti návrzích usnesení týkající se Kazachstánu, konkrétně případu Evgenie Žovtise. A nejprve bych chtěl dát slovo autorům těchto usnesení, paní Vatala na dvě minuty. Eh, Pane předsedo,